jste také trošku sluníčka, až za námi zase zavítáte. Obdržel jsem od politické skupiny ALDE následující požadavek jmenování člena ve výboru ITRE. Je to paní Silvana koch merin Ta se stane členkou tohoto eh, výboru a nahradí pana Jorcho Chacimarkakise. poslední oznámení.